E, Otvírám posiedzenie. Proszę. Zahajuji zasedání. <clears throat> Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Zahajuji zasedání. Dovolte, abych informoval poslaneckou sněmovnu o tom, že jsem obdržel dopis pana von Rompuje, kde mě informuje o tom, že vzhledem k radě týkající se